pracovat ve čtvrtek a tím, dámy a pánové, jsme se dostali na konec našeho programu. Zítra 13. ledna v 9 hodin bude zasedání parlamentu pokračovat. Těším se na vaši účast. Samozřejmě si můžete eh, na internetu podrobný program nalézt. Sami přeji vám ještě příjemný večer a shledanou.